která je dnes zastoupena komisařem Nevenem a já mu tímto dávám slovo. Nejprve budeme hovořit o situaci v Burundi. Thank you very much, Mr. President, honorable... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, vítám tuto příležitost vést mimořádnou debatu. Eh, na základě předchozích usnesení tato sněmovna připomněla Burgundianům, že musí se hodně vynasnažit, aby udrželi udržitelnou demokracii, aby odvedli svoji země z křehké situace a dostali se na cestu dodržování lidských práv a regionální integrace. Bohužel Burundi se nachází v zásadním kritickém momentu, kdy to, čeho bylo dosaženo v loňském roce, je opětovně ohroženo. Rozhodnutí vedoucí strany jmenovat pana prezidenta Nuruziza jako prezidentského kandidáta vedlo k velkému rozdělení v rámci celé společnosti i politiky. To je něco, co je potřeba bezodkladně řešit. Evropská unie již například v březnových závěrech rady zdůraznila jak důležité jsou dohody, na níž byly postaveny mír a stabilita po dlouhých letech války. Řekli jsme, že je potřeba dodržovat tyto dohody, zejména v oblasti třetího mandátu. To se nesmí ignorovat. A naše pozice zůstává stejná. Ještě není pozdě vydat se na cestu dialogu a usmíření. Vysoká představitelka a místopředsedkyně Mogherini eh, hovoří o případech eh, násilí a masakrování, a to i novinářů a aktivistů dobře známých této sněmovně. V loňském roce celá řada z vás se snažila o propuštění Piera Mogadimpa z jedné důležité skupiny, která obhajuje lidská práva. Dostáváme ale eh, zprávy o tom, že byl opětovně zatčen bez náležitého odůvodnění. A nyní jsme rádi, že byl propuštěn. To je v poř- dobré, ale bohužel celá řada dalších osob je zadržována za velmi špatných podmínek a tuto situaci musíme sledovat. Zastrašování aktivistů lidských práv, médií a politické opozice a ostatních kritických hlasů, to vše musí skončit. Vážený pane předsedo, chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodinám všech těch, kdo zemřeli a těch, kdo byli zraněni v nedávných nepokojích. Eh, s nelibostí sledujeme omezení svobody médií a schromažďování, kdy to vede k tomu, že lidé v Burundi neví, co se děje a nemají možnost se vyjadřovat, eh, zejména v té kritické době začátku předvolební kampaně. Toto jenom vede k dalším frustracím, různým mm, šířícím se zvěstem a podobně. Je potřeba, aby se všichni aktéři zdrželi provokací a snažili se o klidný postup, ale zároveň <clears throat> je potřeba, aby orgány v Burundi zajistili klid a demokratický průběh. Nyní bych chtěl něco říci k prezidentským a e, parlamentním volbám. Úspěšné volby to je něco, co by mělo být naším prvním cílem. Jak víte, Evropská unie vorby podporuje nejenom finančně, ale vyslala tam i volební pozorovatelskou misi. Tímto ukazujeme náš zájem o to, aby volby proběhly úspěšně. Nicméně chtěl bych připomenout, že v nedávném vystoupení paní Mogarini hovořila o tom, že zastrašování, násilí, úmrtí a zranění aktivistů lidských práv, omezování svobody a schromežování, nic z toho nemá své místo v předvolebním procesu. Dále bych chtěl také připomenout ještě jednu zásadní věc, kterou jsme e, zdůraznili orgánům v Burundi prostřednictvím dopisu a také se to promítlo do závěru rady z března, a to sice, že přítomnost pozorovatelské volební mise musí e, mít přístup ke všem politickým aktérům. To je důležitá podmínka naší podpory a je to něco, co musí být náležitě monitorováno v této obtížné situaci. Volby ale nemůžeme vnímat v izolaci od našeho celkového partnerství. Dohoda z Kotonu je naprosto zásadní, pokud jde o respektování lidských práv, právního řádu a demokratických principů. Zároveň eh, nemůžou zůstat bez trestu ti, kdo mají na svědomí porušování lidských práv. Musíme učinit takové kroky, které povedou k tomu, že se budou ze svých činů odpovídat. Výzvou pro Evropskou unii a ostatní mezinárodní partnery Burundi je zachovat konstruktivní dialog a podpořit orgány Burundi v tom, aby umožnili diskusy v rámci celého politického spektra a zapojit občanskou společnost. Díváme se na všechny možnosti, které zde existují. V současné době eh, posuzujeme spolu s našimi partnery dopady stávající situace a možné nápravné kroky dle dohody z Kotonu. Samozřejmě parlament budeme o této práci informovat. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že vedoucí misí EU během posledních měsíců vedli intenzivní pravidelný eh, dialog dle článku 8 eh, z Kotonu, z hody Kotonu spolu s orgány Burundi. Když se snažíme nalézt příslušná opatření a řešení, chtěl bych zdůraznit jednu věc. Evropská unie je jedním z hlavních rozvojových partnerů Burundi a naše podpora je naprosto zásadní proto, abychom této zemi umožnili lepší eh, a snažší cestu z její nelehké situace. Musíme mít na paměti tedy tento cíl a s tímto ohledem také náš eh, byl zdvojnásoben jedenáctý rozvojový plán na 432 milionů euro. Musíme přeskoumávat naše kroky a snažit se hledat taková řešení a podporovat takové kroky, které umožní občanům Burundi naplnit své cíle a čekávání. Nesmíme dále zraňovat chudé a zranitelné, musíme se ze všech sil vynasnažit o to, aby došlo k normalizaci vztahů. Jako komisař pro rozvojovou oblast bych chtěl také apelovat na obezřetný přístup, zejména v případě, kdy jsou uplatňovány státní prostředky na, podpo- na represivní opatření. E, děkuji a těším se na vaše vystoupení a názory. Děkuji vám, pane komisaře. Nyní zástupce jednotlivých politických skupin. A jako první bude hovořit za EPP na minutu a půl pan Joachim Cele. Pane komisaři, dnes dopoledne jsme hovořili o uprchlících, kteří hledají útočiště v Evropě a hovořili jsme o tom, že nejde jenom o zvládání těchto migračních toků samotně, ale také jde o to, jak řešit příčiny v těch zemích původu, které vedou k tomu, že tolik lidí chce opouštět tyto země. A proto je také správné, že dnes hovoříme o situaci v Burundi, kde už několik dní policie, armáda a e, konkurenční politické strany e, se proti sobě postavili. Víme, že 10 tisíc lidí jsou na útěku i do sousedních zemí, takže ta situace v Burundi už se netýká jenom Burundi samotné, ale i celého regionu. Víme, že to je oblast, která v minulosti trpěla uprchlíky občanskými válkami a prochází eh, zkouškou demokracie, eh, což souvisí také s těmi nadcházejícími volbami eh, v červenci. Současný prezident, který eh, oznámil, že chce kandidovat na třetí volební období, je původcem eh, současných nepokojů. A teď je potřeba, aby Evropská unie eh, vyvinula tlak na vládnoucí síly Burundi, aby zabránila humanitární katastrofě v této zemi. A pan komisař také před okamžikem potvrdil, že by Evropská unie pozorovatelskou volební misí měla potvrdit, že bere vážně vývoj v této zemi a že i tento vývoj není stejný. Děkuji vám, eh, pane Celere. A teď eh, za SAD eh, předseda Gianni Pitela. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, milí kolegové, klima, násilí, teroru, zastrašování, kdy duch, které, tím jsou postiženy tisíce osob ve Rwandě, zde nastolují nové nebezpečí etnického konfliktu v Burundi a to nás velice znepokojuje. To, že zde došlo k rozhodnutí, že stávající odcházející prezident bude kandidovat po třetí, čímž jsou porušeny příslušné dohody, tak tím zde vyplývá nová možnost etnického násilí a ohrožení demokratizace této země. Před několika týdny jsem doprovázel delegaci své frakce a navštívil jsem region Velkých jezer i Burundi. E, ty motivy, na základě níž došlo ke genocidě v roce 90, v 2004, tam stále panují. To nesmíme ignorovat a nesmíme dopustit, aby stávající situace vyústila v nové násilí. Musíme začít jednat i hned. E, je potřeba, aby vysoká představitelka sledovala vývoj velmi bedlivě a také apelujeme na to, aby byl vyvinut tlak na stávajícího prezidenta, aby nekandidoval po třetí. Ale já bych chtěl apelovat na pana prezidenta přímo a to sice zeptat se, pane prezidente Burundi, Chcete se dostat k moci bez vašeho lidu? Chcete se chopit moci nebo se chcete stát důležitým aktérem eh, v přechodu k demokracii vaší země? Vážený pane prezidente, zamyslete se nad tím. Zamyslete se nad tím a my v Evropské unii zase uděláme to, co máme my. Herzlichen Dank, Děkuji panu Petelovi a nyní za EKR na minutu a půl paní Potega. Dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři. Komise. Musíme si uvědomit, že hovoříme o jednom z nejméně stabilních a nejchudších regionů, tedy region Velkých jezer v Africe. A samozřejmě všichni víme, že v té oblasti probíhají občanské války a také jsme zaznamenali konkrétní příklady situace v Ruandě a Demokratické republice Kongo. A víme, že mír, který byl podepsán v dohodě s Aruši, je velmi křehký ale samozřejmě vyvolal velká očekávání. A my bychom velmi ocenili, kdyby se i úřad prezidenta vyvíjel správným směrem, ale bylo rozhodnuto, aby úřadujícího prezidenta jmenovali jako kandidáta již pro třetí volební období. A to samozřejmě představuje porušení dohody s Aruši. A také je to jeden z prvků, který vyvolal celou vlnu protestů, včetně protestů násilných, protože nám to připomíná strašné období občanské války. A víme také, že vysoká představitelka, místo předsedkyně komise paní Mogherini může spolehat na podporu naší politické skupiny eh, ve svém úsilí o zaručení míru v Burundi protože samozřejmě musíme zajistit, aby celý volební proces byl spravedlivý. A aby se tak stalo, musíme mít také pozorovatelskou volební misi, aby volby proběhly demokraticky. Myslím, že to bude test demokracie pro celou zemu. Děkuji a teď za eh, se Alde paní Hilde Vatmans. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, eh, vážení, myslím, že kandidatura stavajícího prezidenta představuje zásadní problémy. Je to skutečně taková rozbuška pro celou zemi. Země je tak křehká. A je to situace velmi třeskavá, musíme to takto nazvat správnými slovy. Mír, který tam panuje, je křehký a velice snadno se eh, přesune opět do konfliktu. My jsme často zavírali oči nad problémy zbytku světa. Říkáme si, možná je tam násilí, ale je to daleko v Africe. Ale vážení kolegové, nyní máme šanci eh, další takovou výbušnou situaci. Eh, máme šanci ji předejít jinak dojde ke genocidě, která tam skutečně hrozí, pokud nebudeme opatření. Pod genocidě v roce 94 jsem do Burundi vyrazil. A e, vzpomínám na rakve z tisíci kostí, všechna těla rozbitá na kousky, byly tam kosti žen a dětí, e, které byly rozsekány na padrtě mačetami. A skutečně s tím musíme něco udělat, protože se mi v těle vaří krev. Když si jenom uvědomím, že tady jenom sedíme se založenýma rukama, eh, nesmí se to opakovat, musíme o tom diskutovat samozřejmě, ale musíme jednat. Samozřejmě soustrast chci vyjádřit s rodi, rodinám obětí. To říkáme často, také se často omlouváme, ale lidé, kteří v té zemi dnes žijí, eh, nepotřebují naši omluvu, ale potřebují konkrétní kroky. Můžeme to podpořit za Alde. A teď za GUE paní Veržia na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. V roce 2000 eh, probíhaly eh, Burundi občanské války, které také se v Aruši eh, byly konflikty mezi Hutuji a Tuci. Proces národního usmíření začal probíhat, vedlo to k přijetí nové ústavy a teď to rozhodnutí stávajícího prezidenta usilovat do třetí mandát narušilo tu křehkou rovnováhu. Hovořilo se o tom několik týdnů, teď to bylo potvrzeno kongresem vládnoucí strany a vedlo to k obrovskému výbuchu eh, nepokojům eh, eh, politických protivníků, vedlo to k smrti několika desítek lidí, jak potvrdí nevládní organizace. A víme, že se ta situace stupňuje a zhoršuje vedoucí představitele, dokonce i v jeho vládnoucí straně eh, ho usměrňují nebo volají po umírněnosti. A ti, kteří se ozvali, byli zbaveni svých funkcí. Eh, Již více než 20 tisíc Burundianů uprchlo ze země. V důsledku těchto nepokojů Evropská unie by měla usilovat o stabilitu. Eh, potřeba mu odepřít podporu, protože pomoc, kterou poskytuje Evropská unie, více než 50% plní burundský rozpočet. Bude potřeba, aby eh, volby proběhly spravedlivě a eh, demokraticky. Třeba, aby se eh, prosadil náš názor. Nemůžeme nechat, aby tento region se dále destabilizoval. Musíme rychle jednat, abychom zabránili novému konfliktu. Děkuji vám. A nyní další řečníkem je Eh, Maria Hojboch na minutu a půl za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste správně popsal situaci v Burundi a ty problémy, které tam jsou a ty, jak je ta situace křehká v současnosti. Dodržování lidských práv, tady vycházím z toho, co jste říkal vy, je tady velmi rozšířené a týká se to především opozice nebo spadá to především na opozici a proto eh, mám několik otázek. Vy jste se zmiňoval o eh, tom, že by byla sestavena pozorovatelská volební komise, jaké by bylo její složení, bylo by to na vysoké úrovni. Já si myslím, že to je důležité, abychom tím dali najevo, <clears throat> ehm, jak vážně situaci bereme. Potom mám další otázku, a sice jaká nouzová opatření chce Evropská unie přijmout, aby koordinovala eh, toto úsilí s ostatními globálními hráči, aby ty volby mohly proběhnout co nejlépe, aby také občanská společnost Burundi mohla se zúčastnit v pozorování. Je důležité je zapojit do celého toho procesu. A také jde o pomoc, rozpočtovou pomoc poskytovanou Burundi. E, ta by měla být zmrazena. To je podle mě také velmi důležitá věc. My bychom o tom diskutovat a dát i veřejně najevo, že Toto je jeden nástroj, který máme k dispozici, abychom mohli vyvinout tlak na současného prezidenta. A pokud nemáte v úmyslu zmrazit tuto pomoc, tak se vás chci zeptat, jak chcete zajistit, aby ty prostředky byly vynakládány eh, ke správným účelům, aby šly ve prospěch občanů této země a nebyly zneužívány pro politické Ehm, kroky eh, prezidenta. Chtěla bych ještě poukázat na příslušný článek dohody z Kotonu, kde eh, je upravena možnost přerušení jakékoliv pomoci mezi Evropskou unii a Burundi. Děkuji paní Hojbuch a teď na minutu a půl paní Kashitu Kienge. signor. Děkuji, pane předsedo. Dnes musíme čelit veliké odpovědnosti před kterou nemůžeme utéct. Je zde riziko masakru, který se e, stane genocidou v centrální Africe. Ano, genocida. Nevyslovují toto slovo velmi často, pane předsedo, ale mm, musíme si představit, že by se jednalo, o krv prolití nevinných. Třetí kandidatura pana prezidenta Nkurun Zizi eh, je opravdu velmi zásadní událostí a muž, další kroky jako omezování svobody, omezování tisku, to vše vede k tomu, že občané Burundi začínají jednat. My musíme eh, začít eh, spouštět veškeré kroky, které povedou k tomu, aby tato země zůstala stabilní, a to i použití individuálních sankcí proti nepřítelům míru. Před 21 lety došlo k jednomu z nejhorších masakrů nedávné lidské historie. Tehdy jsme zůstali uh, pasivní. Dnes ale nesmíme dělat stejnou chybu, musíme využít veškeré možnosti, které máme a to, abychom zabránili tomu, že podáme ruku ďáblovi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A další má slovo paní Linda McEwen, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vítám, co jste řekl. Vítáme prohlášení vysoké představitelky. Násilí musí být okončeno okamžitě protože násilí, uvěznění aktivistů, toto je něco, co nesmí mít místo v předvolebním procesu a musí být činěny příslušné kroky, aby to bylo okamžitě zastaveno. Evropská unie musí podpořit mírový dialog Burundi, musí dojít k nastavení mírového dialogu, aby byl zajištěn mírový předvolební proces. Tyto volby, jak jste řekl, jsou zásadní nejenom pro Burundi, ale pro celou oblast Velkých jezer, kde čekáme další volby v příštích 18 měsících. Pane komisaři, vy jste řekl, že EU navýšila státní pomoc Burundi. Eh, chceme, aby Burundi byla podporována. Je to jedna z nejchudších zemí na světě a měli bychom pokračovat v naší pomoci a podpoře místních lidí. To ale není možné bez míru. Není to možné bez stability a proto potřebujeme, aby vláda i hned eh, reagovala na naše výzvy. Viděli jsme již, že tisíce lidí se začínají přesouvat k hranicím směrem k Rwandě. Tito lidé potřebují naší pomoc. Je potřeba, aby jim pomohlo i OSN. Konečně Požádali jsme eh, vládu, aby neohrozila ten mírový proces posledních 20 let, aby reagovala na naše výzvy, aby podpořila mírový proces a aby pomohla své zemi dostat se znovu na nohy. Děkuji, Lindo. A dále minuta a půl Elena Valenciano. Děkuji mnohokrát. Od roku 2011 Burundi eh, snížila možnost demokratické účasti, protože vládnoucí strana zastrašovala, eh, obtěžovala a zatýkala lidi, kteří se zasazovali o demokracii. Není mnoho co slavit v dnešní době. Rozhodnutí eh, prezidenta Nkurunzizi v situaci ještě výrazně zhoršilo. Toto rozhodnutí kandidovat již po třetí století eh, je velmi negativní a je rozhodně v rozporu s dohodou s Aruši a je také v rozporu s burundskou ústavou. Burundi, země s tak tragickou minulostí v regionu, eh, kde je stabilita skutečně eh, křehká, musíme si uvědomit, že rozhodnutí stavajícího prezidenta představuje obrovské riziko. Musíme na něj apelovat, aby znovu zvážil své rozhodnutí. Měli bychom apelovat také na vládu, aby umožnila politickou participaci, otevřela dveře, volně, eh, propustila politické vězně. A pokud se to nestane, pokud prezident eh, tyto apely nevezme na vědomí a nepřehodnotí svůj stávající přístup eh, a neumožní svobodné volby, musí Evropský parlament eh, pozastavit podporu vole, protože to by pak nebyly volby svobodné. Musíme bojovat proti represím. Děkuji. Dostáváme se ke Catch the Eye. První na jednu minutu Nikola Caputo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v tomto sále již hovořil o situaci v Burundi, a to sice o začení Boba Burundika v lednu. Je to novinář veřejného afrického rádia. Je to situace, která opravdu zneklidňuje světové mínění. 5. dubna tam došlo k celé řadě demonstrací a je velmi eh, velké nebezpečí, že země se dostane do podobné situace jako v letech 93 až 2005. Během posledních 48 hodinách eh, došlo k velikému omezení činnosti svobodných médií, kdy média musela omezit svou činnost, muselo dojít k uzavření tisku a také došlo k začení několika novinářů. A to vše na základě kroku stávající hlavy Burundi, kdy prezident se rozhodl, že bude kandidovat po třetí, což porušením článku 93. Je opravdu nezbytné, aby Evropa urychleně zareagovala. Jedna je potřeba zajistit, aby proběhly demokratické volby, protože je zde nebezpečí, že dojde k občanské válce v této zemi a že bude ohrožena svoboda Eh, těchto občanů. Notis, eh, Maria Notis. Děkuji, eh, pane předsedo. Situace v Burundi je opět zdrojem znepokojení pro mnohé z nás. My jsme o tom diskutovali nedávno. I v té diskuzi jsem tehdy vystupoval, protože tehdy šlo o stíhání novináře Nkurikaryho, Už tehdy jsme hovořili o tom, že hrozí nebezpečí, že by se znovu mohl vrátit ten občanský konflikt a genocida, které tady probíhaly v 90. letech. Bohužel současný prezident Kurusazila usiluje o získání třetího mandátu, což je zdrojem eh, těch nepokojů, které tam teď probíhají. To represe těchto nepokojů musí okamžitě skončit a také se musí začít řešit situace více než 20 tisíc uprchlíků, kteří uprchli z eh, Burundi do sousedních zemí. Musíme si uvědomit, že se to také projeví v Evropě, pokud bude přicházet čím dál tím více uprchlíků z Burundi. Pan Ivan Jakobčič má slovo. Děkuji. Nyní se potýkáme s novým konfliktem. Doufáme, že se nebude dále šířit. V každém případě už teď ale máme eh, před sebou další uprchlickou krizi. A je potřeba se ptát, kdo za to všechno eh, zaplatí. Eh, Evropa by měla samozřejmě přispět k řešení situace. Měli bychom si také uvědomit, že mnohé z našich členských států tady mají své zájmy. I tyto kontakty bychom měli využít proto, abychom zabránili vypuknutí většího konfliktu. Už ta samotná tragédie ve Středomoří je výsledkem toho, že jsme dostatečně neřešili některé krize v různých částech světa a to přispělo k té vlně uprchlíků. I Evropský parlament by měl vyslat jasný signál, stejně tak i Evropská komise, o tom, že není možné porušovat ústavu a že podporujeme obyčejné občany. Děkuji vám. Poslední řečníkem před eh, panem komisařem je Fabio Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Bohužel zde po XT hovoříme o situaci v Burundi a musíme zde konstatovat zásadní přerušení demokratické cesty, porušení dohody z Aruši z roku 2000 a neústavní opětovnou kandidaturu pana prezidenta Ngurunzise, která dle názoru mého i dle názoru mnohých ukazuje nejenom naprosto chybějící politickou odpovědnost, ale také úplnou ignoranci blahobytu a e, dobrého života svých lidí. Je to zvůle, je to zvůle, k ní dochází v dnešní době a e, celá řada občanů začíná prchat směrem do sousedních zemí, což jenom ukazuje, jak se vyvíjí situace a je potřeba tedy využít veškeré nástroje pro to, aby pan prezident se vzdal své opětovné kandidatury, aby se situace nezvrhla v opětovnou genocidu, abychom zabránili katastrofě ještě předtím, než nastane. Je potřeba přijmout veškerá opatření, abychom toto, tomuto zabránili. Děkuji mnohokrát. A nyní uh, dávám slovo opět panu komisaři Mimicovi, aby mohl zareagovat na položené dotazy a vystoupení. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení poslanci, byla to velice užitečná výměna názoru a děkuji poslancům za jasná eh, a účelná vystoupení. Pokud jde o volební pozorovací misi a koordinaci, chci zdůraznit, že koordinace probíhá přímo v terénu a v centru Burundi. Jsme eh, v úzké spolupráci s pozorovací misí OSN a také jsme v kontaktu s Africkou unii a tak tomu bude i nadále této rozpravy jsem si udělal tři hlavní závěry. Za prvé, máme podporu této sněmovny eh, ve zvážení všech možností, které se nám nabízejí podle dohody z Kotonu a dalších nástrojů, pokud se situace nevyřeší. A zvláštní pozornost bychom měli věnovat respektu k lidským právům a základním svobodám. Zároveň bych, eh, eh, cítíme odpovědnost vůči Burundianům. Máme chránit proti mm, humanitárním rizikům eh, v zemi, která je i tak velmi křehká. Na to nesmíme zapomínat. A za třetí, zatím co i nadále chováme, tu eh, zachovat volby, tak aby proběhly, chceme zároveň burunským představitelům jasně sdělit, jaké jsou podmínky otevřeného volebního prostoru a volby budeme úzce monitorovat v nadcházejících dnech. Těším se na to, že náš dialog s vámi bude pokračovat. A ještě jednou chci zdůraznit, že si vážím vaší úlohy v tom, jak zachováváte tu, tento bod na mezinárodním pořadu jednání. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto